Milí kolegové, posaďte se. Sešli jsme se, abychom eh, zde prodebatovali dvě zprávy. Zpráva z vlastní iniciativy a návrh zprávy legislativní. Je to debata o návrzích, pozměňovacích návrzích, které se týkají těchto dvou zpráv. Máme 400 99 legislativní zprávy fc 2 a 51 pozměňovacích návrhů k návrhu zprávy a 395 k, k té mm, prováděcí zprávě. Ty různé verze eh, jste dostali a E, proběhnou i schůze fiktivních stínových zpravodajů tento týden ve Štrasburku a e, příští týden jedna schůze v Bruselu. Připomínám, že Rada přijala svůj postoj k fc 2 v prosinci 2016. A především se chci ujistit, že nemáte připomínky k programu, že lze ho přijmout tak, jak je. A tudíž Roberto má připomínky? Ne? Takže navrhuji, abychom teď dali eh, slovo našim dvou spolu zpravodajům. Za prvé, musíme se dohodnout, zda eh, souhlasíte, abychom prodebatovali pozměňovací návrhy, které se týkají obou zpráv, protože bychom měli postupně nejprve probírat legislativní zprávu, potom zprávu z vlastní iniciativy, tak bychom asi do 20 hodin to nevyřešili. Tudíž, jestli zpravodajové souhlasí, tak se budeme mm, zabývat pozměňovacími návrhy k obou zprávám. Dobře, souhlasíte, výborně. Takže kdo z vás začne? Ido, Udo Bulman? Děkuji. Děkuji druhému panu předsedovi a také všem dalším kolegům a kolegyním, kteří projevili velký zájem o obě zprávy. Myslím si, že 395 pozměňovacích návrhů je značné číslo a 499 e, pozměňovacích návrhů bylo předloženo k legislativní zprávě. To znamená, že je to jasný důkaz toho, že to kolegy zajímá. Pro Eh, Jose Manuela a pro mě je dnes dnem, kdy chceme naslouchat, chceme využít příležitosti a chceme ponechat slovo našim kolegům, tak aby se mohli vyjádřit k našim návrhům. Pokud jde o obě zprávy, tak mohu říci, že tady nevidíme žádné zásadní konflikty, pokud jde o prováděcí zprávu. Tady se budeme soustředit především na úvodní ustanovení. Bylo předloženo, byla předložena celá řada pozměňovacích návrhů, který, které text zlepšují. My jsme předložili kompromisní pozměňovací návrhy, které jste obdrželi. Tyto kompromisní pozměňovací návrhy jsou tedy k dispozici v písemné podobě a my jsme požádali, aby do zítřka do 14 hodin jste případně přijali k těmto kompromisním pozměňovacím návrhům eh, stanoviska. My následně tedy transparentním způsobem budeme tyto návrhy zpracovávat a ve středu se ještě jednou sejdou stínoví zpravodajové. Pokud jde o tu legislativní zprávu, tak eh, mohu říci, že se zaměřujeme na některé priority. Já se k těmto prioritám, na které se zaměřujeme v našich diskuzích, krátce vyjádřím, protože se domnívám, že to bude eh, dobrá výchozí, eh, do, mm, dobrý výchozí bod pro následnou diskuzi. Za prvé earmarking. Oba zpravodajové této věci navrhli, abychom šli ještě dál nad na rámec návrhu komise, pokud jde o činnost FC2 a kritériem jsou tedy cíle, mimo jiné i cíle udržitelnosti spojených národů. Je to tedy jeden kvalifikační znak, z části je to tedy přijatelné, ale je potřeba to upřesnit v tom smyslu, že tedy někteří kolegové by rádi eh, eh, by byli rádi, kdybychom opět zavedli ten původní cíl komise, to znamená 40 eh, COP21. A kromě toho je tu ještě druhá priorita a sice eh, kritérium adicionality a jeho konkrétní provádění. V této souvislosti jde o to, aby ta rada nebo aby se scoreboard tedy stal hlavním nástrojem. To je jeden pohled na tu věci za tu věc a kromě toho jde o zvláštní činnosti, pojem, který tedy se týká Evropské investiční banky, o tom bude řeč. A nyní třetí bod, governance Stínoví zpravodajové projevili přání, aby to celé bylo akčnější, aby to bylo zároveň doprovázeno i ze strany parlamentu. My jsme o tom velmi intenzivně diskutovali, ještě se k tomu vrátíme. Kromě toho bych rád zmínil ještě dva další body. Za prvé, diverzifikace podle odvětvového hlediska a diverzifikace podle geografického zeměpisného hlediska. Domnívám se, že Obě tato témata budou kolegové zmiňovat, protože k tomu také předložili pozměňovací návrhy. Já tedy nechci anticipovat nic z toho, co řeknou. E, pravděpodobně se k tomu vyjádří i Jose Manuel. Já v každém případě za sebe e, e, považuji právě toto za ty nejdůležitější věci. Děkuji, ano, byl vyzván Jose Manuel, aby se vyjádřil, takže má slovo. Děkuji, pane předsedo. Ano, hovoříme tu o dvou zprávách. Jeden se týká uh, prodloužení a je, ta druhá zpráva se týká provádění. Já si myslím, že obě zprávy musíme navzájem oddělovat, ale zároveň musí být ty zprávy v určitém souladu, jak pokud jde o e, to prodloužení doby trvání, tak e, pokud jde o provádění. Já se tedy domnívám, že, by, je, že je na místě, abychom poděkovali všem stínovým zpravodajům abychom poděkovali všem těm, kteří předložili pozměňovací návrhy. Děkuji také panu Bulmanovi, druhému panu zpravodaji za veškerou práci, kterou jsme společně odvedli, tak aby tento fond mohl pokračovat v zájmu investic, v zájmu soudržnosti hospodářské, sociální, tak aby tento fond mohl být aktivován ve všech členských státech. My jsme o tomto fondu velmi často hovořili. A pokud by tyto projekty nebyly realizovány, tak by to tedy nebylo dobré. Já vím, že tady nemůžeme zavádět žádné kvóty, ale to neznamená, že bychom se nesoustředili na stranu poptávky. Právě proto jsme tedy eh, vytvořili to Evropské centrum pro investiční poradenství a neustále jsme zdůrazňovali jeho eh, důležitost. Veřejné eh, instituce tedy spolupracují s tímto Evropským Evropským centrem pro investiční poradenství a to je velmi důležité pro realizaci projektů. My jsme tedy zase znova poukazovali na tuto platformu, protože se domnívám, že právě tímto způsobem budeme schopni zaručit, aby mohly vzniknout i přeshraniční projekty. Pokud budou existovat přeshraniční platformy například v příhraničních regionech, ale mohou to být i projekty, které půjdou napříč odvětvími, napříč sektory, anebo bude možno podporovat menší projekty. To znamená, že my jsme zase a znova trvali na této platformě. Trvali jsme na tom, aby tento fond fungoval inkluzivně, to znamená, že by z něho bylo možno financovat i menší projekty. Tento fond musí zároveň dostat okolnostem v daném eh, regionu, v daném místě a myslím si, že v této souvislosti hraje velmi důležitou roli kritérium adicionality. To znamená, že musíme posuzovat, jaký bude mít tento fond dopad eh, v daném místě. Tento fond pro evropské pro Evropský fond pro strategické investice není vždycky jednoznačně viditelný. V každém případě eh, tu existuje záruka z evropského rozpočtu, který, která platí a je tu také záruka Evropské investiční banky. Často je to tak, že podniky v podstatě nevědí, že peníze v posledku pochází z fondu EFSI a proto je velmi důležité, abychom zvýšili viditelnost tohoto eh, fondu. A nyní eh, k tématu eh, řízení governance. Já to vidím tak, že rozhodnutí, která byla v této souvislosti přijata, je potřeba zdůvodnit a také dostatečně jasně prezentovat. Já Vím, že jedinou výjimkou je to, že se bude hovořit o citlivých informacích. E, pokud hovoříme o tom, že ten fond má být inkluzivní, tak tím myslíme především to, že musíme zahrnout všechny e, zeměpisné oblasti. A také je důležitá spolupráce s dalšími fondy, s fondy soudržnosti. Tady, eh, se, tady, tady ta spolupráce musí být ještě zintenzivněna. Ten Junckerův investiční plán by neměl být zaměňován s fondy soudržnosti. Myslím si, že tyto fondy se navzájem eh, doplňují a eh, nenahrazují se. I na to bychom měli dostatečně jasně poukázat. A pokud jde o zapojení Evropské unie, pokud jde o boj proti klimatickým změnám, tak i to musíme vzít v potaz cíle v oblasti boje proti klimatickým změnám musíme chápat horizontálně. To znamená, že je musíme co možná nejvíce začlenovat do všech eh, projektů. Zapomínat nesmíme ani na sociální aspekty. Neustále se zdůrazňuje, že na sociální sféru bylo vyčleněno 4%, byly vyčleněny pouze 4%, ale pokud budou vznikat nová pracovní místa, tak to bude mít také jednoznačný sociální dopad. To znamená, že Eh, tady to Evropské centrum pro investiční poradenství hraje také velmi důležitou roli. Je důležité, aby tedy vznikaly investice i v sociální oblasti, protože jsou důležité. Je důležité, abychom je tedy v Evropě využívali. Pokud hovoříme o teritoriální soudržnosti, sociální soudržnosti, tak je eh, to věc, která je nadmíru důležitá, kterou musíme neustále opakovat. A právě tento fond EFSI přispěl k tomu, že vznikala pracovní místa. Tento fond eh, přispěl k tomu, že se podnikům dostalo eh, podpory a to má zase zpětný dopad na evropský rozpočet. Nedostatek investic zaznamenáváme i nadále. To musíme bohužel konstatovat, protože eh, tento fond nemůže způsobit zázraky. Musíme odstranit celou řadu překážek, musíme snížit eh, míru byrokracie. S tím je zpěta, eh, zpěto velké množství práce, do které se musí zapojit všechny členské státy. Děkuji. A tady dáme slovo stínovým zpravodajům za každý Eh, prosím, by měl dodržet maximálně dvě minuty. A slovo má Otmar Karas. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já bych rád začal zprávu z vlastní iniciativy. Domnívám se, že kompromisní pozměňovací návrhy jsou velmi vyvážené, obsahují v, v, eh, mnohé detaily, pokrývají názory frakcí. Já osobně bych rád zmínil ještě dvě věci. Myslím si, že bychom měli více potrhnout to, že projektová kritéria by neměla být některak změkčována, ani pokud jde o dosažení investičních cílů, eh, to znamená těch 315 miliard, ani pokud jde o geografické rozdělení, geografickou diversifikaci. A kromě toho bychom měli dát jasně najevo, že fond EFSI jako takový nemůže eh, odstranit problém s nedostatkem investic, že tady potřebujeme ještě další strukturální a tržní opatření. Pokud jde o otázku eh, té legislativní zprávy, pokud jde o tu legislativní část, tak tady je to tak, že některé pozměňovací návrhy naší frakce upozorňují na to, že eh, se nepodařilo Eh, zohlednit všechny investiční facety ve všech projektech. Eh, jde o to, abychom tedy ne, tímto fondem nespůsobili eh, nějaké narušení trhu anebo nevytlačovali z trhu jiné investory. Já si myslím, že bychom měli podporovat přeshraniční projekty s třetími zeměmi v článku 8 Zatím tedy nebyly takovéto projekty předloženy, ale to není dobré, ne, není to tedy v našem zájmu jako legislativního orgánu. Potřebujeme do toho vnést více transparentnosti, eh, potřebujeme také Mm, podporu eh, eh, v podobě toho dalšího člena v řídícím výboru a kromě toho jde tedy o to Evropské centrum pro investiční poradenství. Díky němuž bychom mohli zintenzivnit přenos eh, vědění nebo know-how na regionální a místní úrovni a to také v přeshraničním měřítku. Rád bych poděkoval oběma zpravodajům a předložím pozměňovací návrhy, které se tedy týkají těch sedmi nejdůležitějších bodů. Děkuji. Merci. Děkuji. Kardia Saval Rubial. Nevidím ho zde. Kdo bude hovořit za něj? No, takže dám slovo Sander Lunes není také není. Věnkobel. Děkuji, pane předsedo. Já bych dnes večer, eh, jak za EKR, tak zejména za kolegu Sandra Lune se přednesl eh, stanovisko k této věci. On tady bohužel nemůže být, protože má nějaký problém. Nejdříve eh, mám poděkovat oběma zpravodajům za pilnou práci. Stručně hm, bych zopakoval ještě ty kritické eh, eh, body, eh, které za EKR máme k prodloužení FSI nebo k FSI 2. Myslím, že se shodneme, že FSI není všelek. Nemůžeme eh, říci, že když v EU vytvoříme takovýhle program, eh, vyřešíme všechny problémy hospodářské, které jsou ve členských státech. Pro nás je rozhodující otázka, proč už teď se hovoří o FC2, když ho běží ještě FC1. Zejména vzhledem k tomu, že u FC1 už tak jako tak bylo eh, zjištěno, že to asi nevy, nefunguje eh, tak, jak, se to představovali, jak jsme se to představovali, i když se to tak eh, někdy tvrdí. Nebylo to dokázáno. Zatím eh, tady nemáme, zatím tady možná máme konkurenci vůči stávajícím programům, dochází ke zkreslením trhu, protože ti, kteří mají účast EFSI, jsou na tom lépe než bez ní. Čili kdyby ten program nebyl, takže, eh, a tomu se v podstatě vůbec nedá vyhnout. A my říkáme, že teď není vhodné eh, rozhodovat o EPSI 2 eh, a když se o tom bavíme principiálně, tak musíme se postarat o to, aby ta dodatečnost byla opravdu dosažena i z, eh, z hlediska zeměpisného, protože je určitě rozdíl, kde eh, se si angažuje. Jsou příklady, které ukazují, že to není právě příliš úspěšné, když například v Německu přes EFSI eh, se podporují veřejné projekty, veřejné projekty, které si může minister financí eh, financovat eh, z negativních úroků. Tak tady nevidím opravdu žádný prostor pro EFSI. Děkuji. Merci. Děkuji. Nyní Ar- Ar- Ramon Ibersas. Hello. Thank you very much. Merci beaucoup, monsieur le président. Uh, well, just uh, in two minutes. Dobrá. Za dvě minuty hm, k těm k té stovce pozměňovacích návrhů. Mnoho z nich se týká toho, co to je dodatečný projekt a jaké projekty by EFSI měla financovat a jaké ne. Myslím si, že to je dobrá eh, známka toho, že všichni eh, vnímáme eh, všechny stejně ty problémy, k kterým dochází ve jménu EFSI. Vše je dobré vést takovouhle diskusi. Za druhé, Myslím si, že je dobré, abychom se také soustředěvali, nebo že si děláme starosti s koncentrací eh, z projektů v určitých regionech, z politických důvodů, ne z ekonomických. Měli bychom eh, se zaměřit na eh, vztah mezi EFSI a místními investičními bankami, tak aby ten výsledek byl lepší než jindy. A musíme si také připomínat, že financování z EFSI by se mělo používat pro projekty se skutečnou přidanou hodnotou nemělo by se naopak využívat pro uh, úplně normální věci. Neměli bychom eh, se eh, nějakým způsobem zaměřovat na dosažení určité zeměpisné distribuce, protože to není fond soudržnosti. Spíše opravdu na tu přidanou hodnotu a na hledání nejlepších způsobů, jak dosáhnout toho cíle. To je více než eh, zeměpisná vyváženost, protože jsou jiné velice důležité evropské fondy, eh, které eh, slouží tam tomu účelu. A pokud je o náš region, tak my bych závěrem řekl, že se potřebujeme postarat o to, aby ta evropská kritéria, jak bylo stanoveno zde, nebyla přehlasována ze strany nějakého, tedy nějaké místní vlády. Prostě jde o to, aby ta kritéria, která my tady rozhodneme, se nemodifikovala někde ve hlavním městě. A oni si s tím nedělali to stejné jako vždycky. Torvalds. Děkuji, Nils Torvalds. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Je několik německých eh, slov, která se používají i v angličtině. A v tomto případě to není Schadenfreude, škodolibost, ale eh, v šachách se také používá někdy termín cukcvang. To znamená, že je člověk tak trochu pod tlakem, aby jednal. Víte, že se tady bavíme eh, o, na, na obecných věcech a nejdeme na kompromisy. Takže několik připomínek. Adicionalita. Ta se tady probíhala, probíhala mnohokrát a je třeba si to vyjasnit. Transparentnost. To už se také probíhalo od samého začátku a myslím, že potřebujeme eh, větší transparentnost ze strany EIB. Já nejsem nějak pro uh, micromanagement ze strany parlamentu, ale přesto chápu, že uh, potřebujeme mít jasno ohledně toho, jak funguje ta správní rada nebo ten řídící orgán. Protože pokud to funguje jako v šachách, kde, když je pahlavá situace, tak se vůbec nerozhoduje, tak je to obtížné. Už jsme se tady bavili o Evropském eh, Centru investičního poradenství. My jsme říkali, že to nefunguje ve stávající podobě, takže na to je třeba se zaměřit. Eh, bavili jsme se o strukturálních reformách, ale strukturální reformy jsou velmi eh, zajímavé, zejména v souvislosti s klimatickými cíly a technologií. Ty věci eh, je třeba správně eh, zkombinovat, pokud ne, tak to celé spadne a teď už mi vypršela řečnická doba. Děkuji. Děkuji. Fabio de Masi není, takže pan Věgaš má slovo za QE. Boa tarde. Eh, eh, ano, děkuji. To původní nařízení bylo v důležitých ohledech e, změněno. Škrtly se e, články, e, které e, hovořili o nezávislém ocenění nebo o ohodnocení toho plánu a potom o jeho o pokračování. Tak ten článek byl odstraněn a teď je tady otázka jestli jsou vůbec eh, spolehlivé údaje o tom, abychom mohli posoudit, jestli je nezbytné tohle eh, prodloužit. Já o tom pochybuji. Nemáme eh, data o skutečných investicích, o jejich hospodářských dopadech. Pokud se podíváme na, na hladinu investic, tak ta se nějak nezvětšila. Jsou tady akorát pochybnosti o tematickém a koncentraci a, a v zeměpisné koncentrace Já hovoříme o portugalské situaci. U nás nejsou žádné skutečné investice. Jeden jediný projekt. A to byl vlastně původně úvěr EIB v eh, obci Lisabon. Bylo to 100 milionů. A potom eh, se našlo 50, eh, na, nakonec 50 milionů pro město Lisabon jak to vypadá z hlediska logiky i plánu EFSI. Proto je třeba eh, Junckerův plán, aby eh, dostal Lisabon úvěr. V tom spočívá naše kritika. My také eh, samozřejmě trváme na požadavku skutečného veřej, plánu veřejných investic. My potřebujeme investice, ale tady se hovoří pořád o soukromých investicích. Tady máme dojem, že e, soukromí investoři e, mají nějakou e, možnost, nebo nemají jinou možnost někdy investovat, to je absurdní. My potřebujeme veřejnou infrastrukturu podporovanou investicemi. Děkuji. Merci. Děkuji. Paní Gardia Saval už přišla, takže my jsme si vyslechli naše dva, dva spoluspravodaje a teď se vyjadřujeme eh, k tomu velkému počtu pozměňovacích návrhů k obou zprávám zároveň. Chcete si vzít slovo teď nebo na konci? Na konci, až si vyslechneme. Tak teď, ano. Já se omlouvám, že jsem přišla pozdě, ale Eh, měla jsem větší spoždění než eh, obvykle a chtěla bych eh, poděkovat Jose Manuel Fernandesovi a druhému zpravodaji, protože má, mají moji důvěru a já jsem s nimi spolupracovala na obou zprávách, jenom bych chtěla popřát hodně úspěchu s těmi pětisty nebo kolika nebo šestisty pozměňovacími návrhy. No, ano, přesně tak, je jich tolik. Děkuji. Nevidím Paní Nriodajtel není za... Paní Nriada nemá náhradníka žádného, takže Baseku také ne. Jordi Soli tady je. Děkuji. Pane předsedo, naše pozměňovací návrhy se zaměřují na ty připomínky, které jsme zjistili z implementace FC 1 a tyto pozměňovací návrhy také jsou i v souladu s dalším kritickým hodnocením, e, třeba ze strany Evropské investiční banky, z interního auditu, od účetního dvora, tedy jeho zprávy a i další externí komentátoři také se takto kriticky vyjádřili. Obecně si myslíme, že tady jsou tři e, soubory nedostatků. První se týká dopadu a transparentnosti a mm, mm, tady jsou malé důkazy o tom, že doposud investice měly nějaký marginální dopad na zaměstnanost a na výkonnost podniků. Pravda je, že v podstatě nemáme žádné informace, abychom mohli vůbec posoudit tento dopad e, investice a abychom mohli i adekvátně to e, přeskoumat, tedy my jako parlament či veřejnost. Proto navrhujeme naše pozměňovací návrhy, chceme, aby ta výroční zpráva byla vždycky detailnější a vítáme návrh komise, to znamená, ano, ten scoreboard pro odsouhlasené projekty, to si myslím, že je třeba udělat i pro to, abychom, ne, si, abychom změřili nejenom ty, které byly odsouhlaseny, ale i odmítnuty, potom zacílené. Všechny musí být většina, jde do e, paliv a do infrastruktury, ale málo jde do e, tedy budoucnosti, to znamená nové zelené technologie. Také má, málo velice tam bylo eh, v oblasti snižování chudoby a nerovností, což přece je naše politická strategie. Proto si myslím, a je to zdroj politické nestability potom, takže si myslíme, že je třeba investovat v souladu s strategií EU. Navrhujeme, aby 50 investic bylo na tyto projekty, které ne, nejenom jsou relevantní ve smyslu pařížské smlouvy, ale jejich cílem je i přispět ke COP21 a chceme, aby 20% konkrétně bylo vyčleněno na boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. A poslední nedostatek, to jsme již hodně slyšeli, to se týká adicionality to klíčová eh, součást stávající definice adicionality asi eh, nemůže se realizovat vzhledem k prostředkům, které jsou v EFSI. To nestačí. A eh, v podstatě to eh, je něco jako speciální operace Evropské investiční banky, je to podobné, je to stejné, kde je určitý poměr veřejných prostředků s eh, podmínkou přeshraničního aspektu a my tady máme eh, návrh, aby se vyjasnila definice adicionality a aby se aplikovala pouze na ty akce, které jsou strategické, to znamená, které jsou v souhladu se strategickými cíly EU. Děkuji. Merci. Děkuji. Marko Valli. Nevidím ho, Marka Valliho. Je stínovým zpravodajem za Ekon. ENF Barbara Kappel. Nevidím také paní Kapel, tady není. A Marko Zany také není. No, tak tím jsme skončili se stínovými zpravodaji. A a teď catch the eye a předám předsednictví Robertovi Gualtierimu. Thank you. Um... Děkuji. My jsme neobdrželi žádnou žádost o slovo pro spontánně přihlášené řečníky. Chce se někdo chopit slova? Pokud ne, tak předáme slovo komisi, tak aby to komentovala. Takže prosím, pan Ranžel. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych řekl, že se tedy komise a většina řečníků, kteří dnes promluvili, shodují na těch základních věcech. To znamená, že chceme větší transparentnost, více adicionality, větší a lepší eh, vyváženost, pokud jde o zeměpisné rozložení. To znamená, že tady jsou některé věci, které musím zdůraznit a které tedy spoč- ve kterých spočívají eh, podle názoru komise problémy. První věc se týká oceňování cenových hladin je tu řečeno, že řídící výbor tedy má kompetenci nebo možnost stanovovat ceny, pokud jde o činnosti v rámci EFSI. Já si myslím, že to tedy způsobuje právní problém, pokud jde o protokol EIB, což je tedy eh, součástí smluv. A právě ředitel EIB tedy stanovuje cenovou politiku. Řídící výbor by mohl stanovovat eh, odměnu za evropské záruky, ale pokud, si, eh, pokud tady bude stanovena tato odměna bez eh, cenové politiky, tak to pravděpodobně tady nebude eh, to, co by parlament chtěl. To je první věc. A druhá věc, financování. Pravděpodobně víte, že komise navrhla to, abychom vzali 1,1 miliard eh, z nástroje pro propojení Evropy a 500 eh, eh, milionů z financování FCS Parlament kromě toho navrhuje, aby se tedy 1,6 eh, miliard vrátilo do nástroje pro propojení Evropy. My jako Evropská komise tedy máme určité potíže s tím, že bychom tedy eh, přijali zvýšení marže právě v současné situaci, kdy tu je vytvářen ještě vyšší tlak eh, vzhledem k Brexitu. To znamená, že s tím máme určité potíže. A kromě toho třetí bod, který jsem chtěl zmínit, Vypadá to, že je tu tedy systematické podřizování dalším investorům, to je trochu technické eh, vyjádření, ale objevuje se to tu. Já si myslím, že musíme mít na paměti, že vztah podřízenosti je velmi důležitý eh, prvek eh, rizika, ale neměli bychom, být, neměli bychom se na to zaměřovat pří, příliš. Důvodem je to, že pokud tady budeme vycházet z vůči pozice v rámci riskantních technologií, technologických eh, projektů, tak to samozřejmě je tedy mnohem riskantnější než projekty v rámci dálnic. Neznamená to, že nějaký projekt, který je nový, je nutně více či méně riskantní. Já si myslím, že bychom tedy k tomu měli přijmout eh, vyvážený přístup a měli bychom tedy to riziko pojímat nezávisle. A čtvrtá věc, o které chci hovořit, COP21, o tom se již zmiňovali někteří řečníci my přikládáme velký význam tomu, abychom zajistili, že investiční plány eh, a COP21 budou ve vzájemné souladu. To znamená, že právě proto jsme tady vytvořili eh, ten kvantitativní cíl 40%. Je to velmi ambiciozní cíl. My se tady snažíme vzít potaz pouze projekty, které k tomu skutečně přispívají o to je to náročnější a jsme trochu znepokojeni e, tou myšlenkou, že by tento 40% cíl byl nahrazen obecnou zmínkou e, o těch e, cílech pro udržitelný rozvoj. Já si myslím, že to bychom měli mít na paměti. Ten 40% cíl eh, týkající se COP21 je věc, která jedno, je jednoznačně měřitelná, to znamená, že můžeme jasně posoudit, jestli jsme tady dosáhli eh, úspěchu a pokroku. A konečně poslední věc. V návrhu zprávy je zmíněna možnost eh, mít přímý přístup k národním podpůrným bankám. To už tedy byla věc aktuální v rámci FC1. Komise eh, se eh, tím upřímně řečeno znepokojovala před rokem, protože před rokem jsme začali hovořit o tomto přístupu a nebyla tady dostatečná spolupráce mezi EIB a národními podpůrnými bankami. Nyní existuje více než 100 projektů, které se právě snaží o spolupráci s národními eh, podpůrnými bankami. To znamená, že to v praxi funguje a pokud bychom otevřeli tento přístup, tak by to tady bylo zpěto s celou řadou problémů. Za prvé, kdo by prováděl due diligence, první, kdo by eh, tedy eh, se staral o scoreboard a věc, která je ještě důležitější, eh, vznikly by tu dva velké problémy. Za prvé, zhoršilo by to tu geografickou vyváženost, geografické rozložení. Nesmíme si tady nic nalhávat. Pokud tady otevřeme přístup k národním podpůrným bankám, tak víme, které národní podpůrné banky by byly v dob, v, v, v, měly dobrou šanci získat Eh, ty projekty Španělsko, Itálie, Německo, nebyly by to malé banky, ale byly by to velké banky. To znamená, že ním by byla ohrožena geografická rovnováha. Pokud bychom otevřeli tento e, přímý přístup a kromě toho by to narušilo e, odpovědnost a já si myslím, že právě to je věc, která by měla být pro parlament velmi důležitá. V tuto chvíli tedy mů, mohou tito představitelé přijít a um, můžeme tedy dostat uh, odpovědnosti, můžeme se ptát na to, co proběhlo. To znamená, že pokud tady využíváme evropské projekty, tak je velmi důležité, abychom zaručili odpovědnost a, a poslední věc, kterou zmíním, to není problém, ale spíše pozitivní věc do budoucna. Hovořila o tom celá řada řečníků. Jde o sociální investice. My tento názor naprosto sdílíme a e, společně s EIB a s EIF se snažíme podpořit sociální investice. V tomto ohledu jsme se e, snažili posílit a navýšit e, podíl sociální inkluze. Podařilo se to více než dvojnásobit díky EFSI a kromě toho jsme vytvořili nový nástroj, který povede k investicím eh, ve výši 3 miliard, pokud jde o mikrofinancování, mikropodniky a sociální inkluzi eh, ve prospěch občanů. Eh, podobně jako parlament se domníváme, že sociální investice by měla být, měly být v této souvislosti klíčovou prioritou. Děkuji vám, pane předsedo, to je všechno. Děkuji. Děkuji komisi a také řídícímu výboru, řídící radě, protože právě e, řídící rada tady sehrává velmi důležitou roli. Rád bych se krátce vyjádřil k tomu, co jste řekl o cenové politice. Já z toho tady mám dojem, že toto kritérium právní nezávislosti EIB, což samozřejmě z právního hlediska je velmi důležité, pokud bychom eh, se tedy konzistentně drželi tohoto přístupu, tak bychom již ve stávajícím platném nařízení našli celou řadu problematických bodů. Eh, bodů, kde se pohybujeme trochu na hraně, protože toto je velmi jedinečná hybridní konstrukce, hybridní situace a jsou tu části nařízení, které určují určité povinnosti, eh, pokud jde o eh, rozhodování EIB, pokud jde o jmenování, jmenování v rámci EIB. To znamená, že my velmi dobře víme, že Tento argument hovořící o nezávislosti EIB neodpovídá úplně přesně praktickému eh, fungování této tohoto konstruktu, protože to je hybridní eh, konstrukt, ale eh, vy jste tady řekl, že hlavní argument týkající se eh, toho stanovování cen je právní. Já si myslím, že to tady není dostatečně zdůvodněno a jsou možnosti, jak, jak najít řešení, které by tedy bylo, bylo naprosto v souladu se stanovami EIB. A nepochybně tedy do budoucna se podaří najít nějakou cestu, jak tedy podpořit evropský rozpočet, tak abychom dosáhli cílů, které si autoři tohoto plánu stanovili. Tolik tedy moje hlavní komentáře. Děkuji vám za to, co jste řekl. A nyní Pervanč Perez jako další. Prosím. Děkuji, milý pane předsedo. Je dobré, že po té, co jsme si vyslechli zpravodaje z obou výborů, tak teď máme každý aj. Děkuji obou zpravodajům. Myslím si, že to je dobrý základ pro postoj Evropského parlamentu. Je to všechno dobrým směrem. Chtěla bych zmínit tři body. První, to je samozřejmě, já chci samozřejmě První bod. Já eh, jsem byla překvapena, když jsem četla hodnotící zprávu, protože prozatím tady jsou velké otazníky ty, týkající se makroekonomického dopadu FC1. Takže to je zásadní, abychom fc 2 skutečně zakotvili do globální investiční strategie eh, způsobem jaksi více makroekonomickým. A za druhé, k otázce sociálních investic. Takže já chápu, co řekl eh, předseda eh, komise, co, co řekl zástupce komise, s tím souhlasím, ale i mm, my mm, mm, si klademe otázku, zda je třeba financovat eh, dálnice nebo ne. Je třeba vyslat signál takový, že by bylo dobré investovat eh, do sociální infrastruktury, nemocnic, škol. Všichni nám říkají, že ty tři sektory, které jsou dobře financovány a více méně se snadno financují ty projekty, tak to je právě energetika, doprava a digitální, a, mm, to, co je digitální ekonomika, ale ne třeba nemocnice a školy. A za třetí, o tom hovořili zpravodaje i pan Rangel, já souhlasím s komisí tady. Ano, musíme být ambicioznější, dokonce i než komise víc. Je dobré říci, eh, měli bychom sledovat cíle OSN eh, a včetně cílu COP, ale já myslím, že je lepší eh, být konkrétnější a Evropský parlament a někteří z nás jsme chtěli, aby to bylo i v EFSI 1. Když se podíváme na realitu, o co tady jde, tak se zdá, že 50% tento cíl, no protože nakonec ve finále Evropská unie nemůže být v rozporu. Na jedné straně chtít přispět eh, k tomu, aby to oteplování bylo méně než 2 stupně, tedy COP21, na druhé straně nevyužít veškerou investiční kapacitu ve Eh, ve službách eh, tohoto cíle minus, eh, tedy méně než 2 stupně. A takže v tomto smyslu jsme předložili několik pozměňovacích návrhů. Já doufám, že to zpravodaje ve, vyslyší a potom i tam dát i ten podcíl 25 energetické účinnosti, protože pokud skutečně chceme být v souladu s tím, co požadujeme po společnosti. Děkuji. Já bych také, ano, jestli mohu, děkuji. Děkuji, pane předsedo, já bych chtěl eh, zde obnovit, nebo eh, to ještě napadlo zopakovat, eh, komplimenty na adresu zpravodajů je mm, financování dálnic například, financování tedy různé té občanské infrastruktury a podobně, takže to se zrealizovalo z Junckerova plánu, ale Není možné, aby Evropský investiční fond EFSI, aby byl prostředkem vlastně eh, nahrazovat veřejné investice a veřejné dotace svým způsobem, takže veřejnou pom- pomoc, státní pomoc. Víme, že ty sazby, eh, za které mají členské státy k tomu přístup, ty jsou velice historicky tady přímo nízké. Takže je třeba, abychom mohli vše precizně, přesně měřit a být schopni změřit, eh, co eh, členské státy, respektive samozprávy, tedy dávají ze svých prostředků a co bylo realizováno. Já myslím, že to bylo velice užitečné. Si vyhodnotili FC1 a abychom si stanovili podle toho takové nějaké mantinely pro FC2. Děkuji. Nemám žádné další žádosti o slovo, takže můžeme vrátit slovo našim spoluzpravodajům. Kdo z vás by chtěl začít? Obráceně, nejdřív pan Fernandez. Děkuji, pane předsedo. Financování. Řekli jsme, a komise to také řekla, že už nikdy se nebudou brát z eh, peníze z programu Pacta sunt servanda. To znamená, že nemůžeme brát peníze ani z Horizontu 2020, ani z Connecting Europe Facilities, Facility CEF. A to je důvod, proč, to je evidentní, těch 500 milionů z CEF se nemůže brát. a ta část eh, tedy finančních nástrojů, to je jasné, že EFSI funguje dobře a hm, vlastně všechny peníze se dají do subvencí, to je jasné. A pokud komise a členské státy si myslí, že 500 milionů je něco hrozného pro podobný plán, tak já to nechápu. A tady my máme, my máme 150 milionů v těch maržích, to již bylo v návrhu komise. A 150 e, milionů. A 500 milionů, ty se nemohou vzít z programu, ze kterého jsme vzali peníze. Takže všechny nezbytné peníze na tu záruku mm-hmm, se vezmou, a to je logické, CEF, Connecting Europe Facility, toho už se nemůžeme dotýkat, protože jsme to udělali. A 500 milionů, to je něco, co myslím, určitě jsem si jistý, neohrozí eh, eh, důsledky Brexitu. Máme zde marže a musíme respektovat závazky. A řekli jsme, eh, ano, protože musíme respektovat dohody. A my jsme řekli, že nikdy, se řeklo, již nikdy se nebudou brát peníze z Connecting Europe Facility a z Horizontu 2020 a musíme respektovat závazky. A teď k otázce FC2. Tady nemá smysl hovořit o FC2, ale souhlasíme nebo ne, možná tady existuje investiční vakuum, s tím všichni souhlasí. A všichni souhlasí či nesouhlasí s tím, že EFSI funguje, lze to zlepšit, samozřejmě to je taky cíl. A i v té mm, části malé střední podniky, tak tam ta záruka ještě měř e, je u konce. E, takže proto má smysl pokračovat s FC2. Další otázka. FC2 až do roku 2020 by to mělo být. A teď jsme v roce 2017. A kolik času trvá takový projekt, než se bude realizovat? No, investi- investoři snad nepotřebují předvídatelnost, ano. To má smysl tedy pro ty, kteří chtějí zaměstnanost, investice, má to smysl pro malé střední podniky takhle, takže to je dokonce, myslím, naléhavé, nejenom smysluplné, aby abychom zde měli návrh, abychom mohli jim poskytnout předvídatelnost. To znamená, aby ten fond fungoval až do roku 2020. Protože slyším takové připomínky, které si myslí, že ten fond snad po roce 2020 nebude už. Ano, tady jde o to prodloužení a ten dopad, no ten teď nemůžeme znát, teď to potrvá. A kdybychom čekali na dopad, no tak to bychom asi museli čekat více než 10 až 15 let. Já souhlasím s některými obavami komise, ano, ale eh, to eh, třeba vztah eh, s National Promotional Bank. Cílem není ohrozit accountability. Cílem není Eh, propagovat nějakou geografickou koncentraci projektů. To ne, ale je pravda, že kdybychom posílili podmínky jenom pro ty Promotional National Bank, tak ty nejsilnější nakonec dosáhnou na peníze pouze ty. To je třeba zmírnit a je třeba je motivovat, aby ty eh, National Promotional Bank byly silnější. Ano, ale tady další problém, protože ve všech zemích neexistují tyto banky a je třeba tedy to pochopit, ale také třeba eh, dát větší odpovědnost jim, to znamená kontroly eh, a, eh, a, a cíl je mít platformy tak, aby nedocházelo naopak k geografické koncentraci a já doufám, že se dohodneme na kompromisu. Chci také poděkovat všem kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy a kteří si přejí, aby Evropa investovala do nejrůznějších sektorů. Samozřejmě cíl klima, klimatický cíl, ten musí být napříč, musí být napříč všemi projekty. My, my máme takový a pokud dáme tam si takový indikativní cíl a pokud se překročí, tím lépe. Náš cíl a naše politiky jsou jasné a jasné, že i EIB musí respektovat a správně vykládat si nařízení. Já si myslím, že EIB je nucena, je musí, je povinna to udělat. A pokud nějaká dálnice se realizuje díky EFSI, to znamená, že eh, nebylo možné bez FC zrealizovat. To musí být ten důsledek, to je ta adicionalita a to je ta, ten správný výklad, ale posílit kritéria adicionality, adicionality, aby to bylo jasnější, no třeba můžeme se pokusit, ale několikrát jsem řekl, že to asi nebude tak snadné nějak vylepšit tu definici adicionality. Je třeba, aby výklad byl ten správný. A někdy taky se bojím, když někdo se snaží vylepšovat eh, znění legislativní předpisy, tak někdy se to příliš komplikuje a problém se, se nevyřeší, protože problém s interpretací. Podle mého soudu výklad adicionality je jasný pokud by to bylo možné zlepšit, tak proč ne? Ale eh, cíl legislativního nařízení přece je zlepšit, co lze zlepšit, aby tento fond lépe fungoval. Děkuji. Děkuji. Man. Ja, herzlichen eh, Dank. Eh. Děkuji. Kolegyně a kolegové, jsem, jsme v situaci, kterou bych shrnul eh, jako následovně. Ano, jedná se o zprávu z vlastní iniciativy, oba dva zpravodajové nevidí zase tak velký problém, vyjádříme se ke stínovým, eh, tedy eh, k písemným návrhům stínovým zpravodajů a potom dojdeme k dobrým výsledkům. V té legislativní části tady zazněly věci, o, o které Jose Manuel Ferža, Fernandeš i moje maličkost, jsme jednali a čekali jsme. Přesto eh, jsem eh, velice rád eh, za to, jaká velká jednota zde panuje ohledně toho, že je třeba dále EPSI podpořit. Máme eh, stejnou eh, kritiku a stejné eh, požadavky na to, jak by se to mělo vyvíjet dále. Samozřejmě banky nechtějí, aby se veřejné nebo soukromé prostředky utápěly prostřednictvím FC. chtějí, aby to bylo trvalé užitelné, chtějí, a víme, že EFSI nemůže zaplnit investiční mezeru, ale může být takovým motorem pro lepší investiční chování v soukromém i veřejném sektoru. Tady ta schoda je opravdu velká a debata se spíše zaměřuje na eh, technické otázky, na to, jakými nástroji, jakými instrumenty, jak jakými eh, zlepšeními se dostaneme z A do B. Tady bych výslovně chtěl eh, kolegům, kteří se vyjádřili a kteří eh, podali písemně eh, pozměňovací návrhy, že říci, že se pokusíme, aby ty texty odrážely co nejvyšší schodu. Jsme připraveni přijmout velký počet Eh, pozměňovacích návrhů a flexibilně se k ním postavit, abychom vyjádřili to, co byste tam chtěli. To se týká i těch výslovně vyjmenovaných klimatických cílů. Pokud tam mají být, tak je tam zase dáme. Já s tím nemám žádný problém, naopak. Bavíme se, eh, nebo pobavme se potom o konkrétním eh, podobě a místě. Panu Solému bych eh, řekl, že chceme bojovat s chodobou a nerovností. Tam nejsou žádné rozpory. I eh, z toho, co eh, navrhují kolegové. Panu Vigašovi bych řekl, že máme nulový zájem na to, abychom tam mlžili ohledně nějaké otázky. Nezávislé ocenění, to je pro nás velice důležité. Pokud eh, tam vám chybí nějaká věta nebo něco, tak řekněte, prosím. My se naopak snažíme o dosažení plné transparentnosti. Vidím, že je to na dobré, velmi konstruktivní cestě tedy. Dovolte ještě slovo na adresu zástupce komise. Děkuji za konstruktivní eh, rozhovory, které jsme eh, vedli i za tu jednotlivou kritiku těch jednotlivých věcí budeme spolu ještě hodně ehm, mluvit, abychom to konstruktivně mohli vyřešit, ale přesto mám tady jednu připomínku. A ta připomínka souvisí s otázkou, která je zpátky na komisi. Komise říká, že chce větší e, cílenost, transparentnost, trvalou udržitelnost a Eh, menší eh, zdržování eh, stávajících investic. Ale komise je aspoň z 50% řídícím orgánem EFSI, tak nám musí vysvětlit, proč do posud se nepodařilo dosáhnout toho, co komise s námi chtěla. Tak, to zatím nebylo, tak zatím nebylo sformulováno. Proč zde eh, zatím nebylo vytvořeno to, co chceme společně zlepšit. A když tady uděláme návrhy, tak nakonec nebude stačit, aby komise prostě eh, jenom vyjmenovala, co se jí nelíbí. Bude muset říci, eh, z jakého pohledu chce nebo může něco udělat s našimi podněty a kde sama kreativně, a to jde také v trialogu, bude moci přispět k vyřešení problému. Ale nemůžeme prostě akorát říct se, eh, že cenotvorba není eh, téma k debatu. Eh, pádně, naše právní služba to ostatně vidí úplně jinak než právní služba komise. U financování máme jiný názor. Ty podřízené pozice nemusí být posilovány. Tam všude říkáme ne. A já si kladu otázku, jestli COP21 v navrhované podobě je tak tak eh, důsažný jako eh, do posud nebo jak se to eh, říká. Podívejte se, vím, že nějakých 40 oproti 25% není žádný velký skok, ale můžeme na tom také ještě zapracovat. A když nez, chceme eh, přímou eh, záruku prostřednictvím národních bank, tak eh, otázkou je, jak přimět Evropskou investiční banku k zavedení flexibilnějšího systému. Jedna věc nejde. A to je ten rozpor, ve kterém je komise už dva roky. Evropská investiční banka nemůže říct, že všechny drobnosti musíme přeskoumat všichni, vši, sami. Protože jinak by to nebyla due diligence. A protože to kapacitě nezvládáme, tak menší a, a střední projekty do toho nezahrneme. To je rozpor, ve kterém který nevyřešíme. A kdyby komise měla návrhy na lepší než náš nápad na oceňování na ústavu, na účast těch regionálních podpůrných bank, tak prosím. Ale v této v tomto legislativním řízení se komise nemůže eh, soustředit jenom na omezeva, na odmítání, protože při vší udržitelnosti eh, my chceme něco eh, lepšího a na to potřebujeme i partnerství komise. Děkuji. Já vám také děkuji. Můžeme tedy uzavřít dnešní zasedání. Poděkuji zpravodajům. všem, eh, kteří se zúčastnili o eh, naší debaty. Hlasovat se bude 24. Eh, dubna ve 3 hodiny v Bruselu. Děkuji, Žáne Klode. Tímto jsme tady uzavřeli jednání. Děkuji.